Uh, Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Začneme s bodem osm. Ještě vám připomínám, ale že jako v bodě devět tak máme e, slyšení s experty a také jsme se rozhodli, že si vyslechneme ministra ministra, který má na starosti dohodu o partnerství eh, z Rumunska a v podstatě a takže to je Tohle, eh, eh, mm, takže jste mm, chtěla přivítat rumunského ministra pro evropské fondy mm, pan Eugen Teodoroviči když jsme se sešli, ano, asi před rokem, takže bychom si chtěli vyslechnout, jak je na tom Rumunsko s touto výzvou, to znamená nová finanční perspektiva, nové finanční výhledy a nová generace programování pro Rumunsko. Takže máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení eh, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že Eh, tedy jsem tady eh, vlastně po roce 19. března 2013 eh, takže tehdy, ano, výsledky nebyly povzbudivé a já jsem tady učinil řadu slibů, které možná vzbudily určité obavy, ale výsledky hovoří za sebe. A to bylo díky jenom reformě, kterou jsme provedli, díky našemu pragmatickému přístupu a e, jak jsem e, zde řekl v před rokem, tak Rumunsko ukázalo, že může být i vzorem e, při implementaci evropských fondů a to je doloženo našimi úspěchy. Nám se podařilo odblokovat pozastavené programy, které byly pozastavené komisí od roku 2012 a i jsme zajistili platby. A také jsme zvýšili i e, čerp, míru e, e, čerpání, je to téměř 34%, což znamená více než dvojnásobek, než bylo na konci roku 2012. V roce 2013 došlo k nárůstu o 130% ve srovnání s obdobím 2007 až 2012. Kromě toho Kromě toho eh, od roku 2013 do března 2014 jsme dostali asi 2,4 miliard euro od Evropské unie, což znamená téměř čtvrtinu celkových alokací a téměř dvojnásobek částky, kterou jsme obdrželi na celé období 2007 až 2012. Přijali jsme důležitá opatření, například předfinancování ze státního rozpočtu, kdy se snažíme alokovat eh, fondy na menší projekty, alternativní investice, zmírňování rizik, tak jak jsme to identifikovali v našem procesu, potom standardizace dokumentů, potom externalizace funkcí, externalizace funkcí a prověřování výdajů. A dále i jsme tedy i eh, jsme tedy sjednotili mzdovou strukturu pro všechny řídící eh, orgány. Výkony. Výkony i eh, odrážejí strukturální změny eh, v naší administrativě a i to ukazuje, že naše vláda má soudržnost jako svoji prioritu. Takže Rumunsko se připravuje na budoucno, ale znamenalo to nejprve bolestnou reformu celého systému a vedlo to k výsledkům my jsme získali dobré výsledky, především pokud jde o e, rozvoj udržitelných strategií v našich programech. V minulém roce jsme také začali se připravovat na 2014 až 2020 na toto programovací období a zároveň jsme přijali opatření s cílem restrukturalizovat e, celý administrativní rámec. Víme, že dnes e, ten kontext je velice náročný a jde o to, abychom hladce zahájili eh, eh, programovou dokumentaci pro nové období. Rumunská vláda i také ví, jak nástroje soudržnosti jsou důležité, abychom nastartovali růst naší ekonomiky, abychom zlepšili život našich občanů a tudíž abychom i se dobře připravili na nadcházející programové období, což je naše priorita. V tomto procesu se zaměřujeme na tři strategické cíle. První cíl je včas připravovaná dokumentace, za druhé lepší, efektivnější systém řízení a za třetí mm, zahájení dalších strukturálních opatření, abychom reagovali na ty hlavní problémy. A za, pokud jde o tu první věc, tak proces přípravy dokumentace na příští období, tak v tomto se, se především opíráme o principy efektivního čerpání fondů, abychom zajistili dlouhodobý pozitivní dopad těchto fondů. Potom chceme zajistit synergii s dalšími politikami nástroji, dále zjednodušovat a poučit se z eh, minulých chyb. Rum, naše dohoda o partnerství ukazuje, jak se zaměří naše investice. Půjde o to pro, mm, směřovat k lepší konkurenceschopnosti, konvergenci, sociální inkluzi a e, i snížit rozdíly mezi regiony v Rumunsku a i mezi Rumunskem a jinými státy. V období 2014 až 2020 Rumunsko bude investovat zdroje e, do 11 tematických cílů Evropy 2020. Zaměříme se na pět hlavních výzev. Konkurenceschopnost, lidé, společnost, infrastruktura, zdroje, administrativa a řádná zpráva věcí veřejných. Hlavní prioritou pro Rumunsko je eh, podpora podnikatelského prostředí, což především znamená zaměřit se na ty sektory, které mají vyšší přidanou hodnotu, jako, eh, jako komunikační technologie, eh, služby, automobilový průmysl, mm, nápoje, potravinářství. Dále se zaměříme i kromě těchto sektorů na další, jako ty sektory, které mají velký dopad na zaměstnanosti, jako zdravotnictví, farmaceutický průmysl, ekoturistika, turistika, textilní zboží, kožen, kožen, kožené zboží, eh, zemědělství, environmentální řízení, eh, lesnictví a rybolov. Podpůrná opatření na zvýšení míry zaměstnanosti především eh, se zaměří na odbornou přípravu, celoživotní vzdělávání a především v těch sektorech, které jsem zmínil výše podporná opatření pro eh, e-government a informační technologie především eh, se budou snažit o interoperability, o cloud computing, o bezpečnost systému a generace eh, sítě příštích generací. Dále zvýšíme i to, že lidé začnou více používat komunikační informační technologie prostřednictvím osvěty a podpoříme i rozvoj malých středních podniků což se bude hlavně eh, eh, financovat z regionálních operativních programů. Pokud jde o zdravotnictví, podpoříme ty oblasti, které nejvíce byly postiženy chudobou, s cílem podporovat eh, rovný přístup ke zdravotním službám. In, in, budeme investovat do rozvoje zdraví, infrastruktury a služeb ve zdravotnictví. A klíčová oblast pro naše investice bude doprava a ekologie. Eh, s cílem podpořit dostupnost a také, abychom i splňovali veškeré požadavky směrnice EU o ochraně životního prostředí. I pro nás je důležité dobře finalizovat dokumentaci, takže druhý draft, druhý návrh eh, dohody o partnerství je od února v připomínkovém řízení a hodláme ho předložit komisi do konce tohoto roku abychom neopozdili implementaci stávajícího programového období spolu s rozvojem této, vývojem této dohody o partnerství, tak připravujeme již operativní programy, abychom zajistili správnou transpozici a zajistili synergie mezi obecným rámcem a následnými programy. A čtvrtá verze konsultačního, dokramu, konsultačního dokumentu byla zveřejněna již na webovské stránce Eh, a pro účely připomínkového řízení. A eh, zde ex ante hodnocení také již bylo mm, vypsáno a zároveň vytváříme nové řídící systémy na období 14 až 20 eh, s novým zaměřením se na zjednodušení, tak abychom mohli včas rozhodovat, abychom jednali synergicky, to znamená, abychom eh, předcházeli duplikacím v řízení, abychom zkrátili administrativní termíny, abychom i eh, eh, implementovali vše podle norem a abychom i kapitalizovali know-how a lépe využívali lidské zdroje. A další strategická opatření také byla přijata proto, abychom zajistili hladkou realizaci, respektive čerpání fondů pro předfinancování investičních eh, projektů ze státního rozpočtu, půjček, úvěrů, lokálních rozpočtů. To všechno bude tedy začleněno v dokumentech, eh, a eh, abychom splnili mm, kritéria způsobilosti a další kritéria jako hodnocení dopadu a podobně. Dále, národní strategie ve veřejných zakázkách. Zde se budeme zaměřovat na řádnou přípravu projektu, tak abychom eh, hladce odsouhlasovali tyto projekty v příštím programovém období. Koncem prezentace bych řekl, že snad eh, to, co jsem nevysvětlil, bude předmětem diskuze a vyměny názoru, ale než ukončím úplně, tak jenom jedna poznámka jsem přesvědčen, že 19. března, tedy příští rok, že se opět sejdeme v tomto výboru a opět, že budu schopen zde představit jenom naše úspěchy. Děkuji. Uh, thank you, minister. Uh, děkuji vám, pane ministře, děkuji vám mnohokrát. Teď bych vyzvala koordinátory za socialisty Konstanc. Ano, a já jsem si myslela, že Lambert eh, bude chtít začít. Děkuji, eh, děkuji. Eh, Skutečně ten rozdíl mezi vaší minulou návštěvou v našem výboru a tou dnešní je obrovský. Já mám e, jednu otázku týkající se té současné e, doby. Vy jste hovořili eh, o tom nárůstu o 34%, to je skvělé ve srovnání s tím, co jste říkal minule, ale teď v podstatě máte tři roky na to, abyste ale vy máte to pravidlo N plus 3, ne? Ano, do, roku, do konce roku 2015. Dobře, takže máte dva půl roku, ne, jeden a půl roku, říká pan ministr. Eh, dobře, každopádně to je do konce roku 2015. A jako očekáváte eh, úroveň absorpce k tomuto datu, jinými eh, slovy, kolik si myslíte, že o kolik peněz přijde Rumunsko do té doby? Doufám, že to nebude moc, ale co si myslíte, že se do té doby stane? Děkuji, pane ministře. Ano, můžete odpovědět. Děkuji za tu otázku. Jako eh, Rumun, jako minister, pochopitelně mám povinnost věřit tomu, že se nám podaří absorbovat veškeré peníze ale vzhledem k tomu, že mám určitou zkušenost, eh, ta zkušenost je už mnoha leta, Eh, a je to tedy zkušenost s evropskými fondy a já vím, že tady určitá rizika jsou, že se nám nepodaří využít všechny tyto peníze. Ono se to týká hlavně těch velkých projektů, hlavně v oblasti životního prostředí a dopravy. Jinými slovy, budeme muset najít nějaká řešení, která by nám eh, umožnila vyhnout se těmto eh, rizikům a nebo alespoň snížit tato rizika spojená s možností ztráty těchto prostředků. Doufám, že eh, se nám podaří eh, využít aspoň 80 do konce tohoto období. My jsme o tom eh, hovořili s DG Regio a hovořili jsme o tom, jakým způsobem můžeme přistupovat k těm projektům, kde určitá rizika jsou a také rizika spočívají v tom, že nebudou dokončena včas. Ehm, to znamená, se týká té první ehm, fáze do konce roku 2015 a potom eh, budeme mít to další období, které by, bychom mohli čerpat z toho druhého období, tak potom by to mohlo zachránit tyto projekty, ale ta částka, která by byla eh, přenesena do toho další období, tak se mohla stát jakousi úsporou v úvozovkách. Eh, jinými slovy, musíme opět se vrátit k této otázce Eh, možnosti přijímat tyto retrospektivní projekty, což je z právního hlediska v pořádku, a podívat se na to, jestli v Rumunsku existují projekty, které jsou již financované které odpovídají všem těm podmínkám, ať jsou to podmínky veřejných zakázek nebo ochrany životního prostředí, a potom se podívat na jednotlivé případy a říci, jestli jsme schopni tento nebo jiný projekt financovat, nebo jestli bychom měli radši snížit eh, tu vlastní částku. Máme už určité představy, eh, jak bychom eh, chtěli eh, dosáhnout toho, že se vyhneme těm nepříjemným situacím. Pochopitelně v současné době je to v hodnotě 2,8 miliard, což, což je ta částka, o kterou se to snížilo. V loňském roce to bylo 3,5, čili Určité riziko tady stále eh, zůstává, ale možná, že ještě větší riziko eh, je v příštím, bude v příštím roce. Jan Olbricht. My víme, že v Evropské komisi existuje určitý problém s proplácením eh, těchto peněz. Toto jsou ty částky, které jsou požadovány, nebo to je to, co už vám komise dala? Kolik byste měli dostat během příštích několika měsíců eh, od komise? Teď je to v pořádku, protože máme asi 1,3 miliardy euro, euro, to nám zůstalo od loňského roku. Eh, já vím, že letošní rok eh, možná ten přístup bude takový, že kdo dřív přijde, ten dřív dostane. Možná bych se měl zmínit ještě o jedné věci, a sice, že pro nás, jestliže Eh, diskuse s Mezinárodním měnovým fondem. To jsou ty základní věci, protože to týká deficitu. Pokud budeme eh, eh, schopni dostat všechny to peníze, jestliže tyto, tato konkrétní částka nebude na konci roku považována za možnost rovnání deficitu, tak by to bylo v pořádku. Ale nám je, pro nás je důležité, abychom se vyhnuli takové situaci. Já nevím, možná byste se mohl zeptat ještě jinak. Já nevím, mohl byste mi toto vysvětlit? Je to placeno? Teď je všechno proplaceno. Já nevím, kolik, eh, money, eh, kolik peněz dostaneme eh, nahrazeno do konce letošního roku a do, do kolik peněz dostaneme, a nejen my tedy. Jestliže ta částka, která má být vyplacena Rumunsku, nebude eh, zvažována pro deficit za letošní rok, tak pro nás by to bylo dobré. Děkuji, Marian Marnesku. Děkuji, pane eh, předsedo. Takže e, samozřejmě ten plán, který se týká zemědělství, energetiky a dopravy, takže to mě zaujalo. A já chci jasnou e, odpověď, kdy představíte první návrh pro veřejné připomínkové řízení a e, jaká bude tato vaše strategie. Děkuji. Děkuji za otázku. Deci mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Chci poděkovat za vaši otázku. Dobře, jde o odvětvové dokumenty a samozřejmě to závisí na příslušných rezortech Ministerstvo dopravy, Ministerstvo hospodářství, zemědělství, eh, takže těch se to všech týká. Odsouhlasení dohody o přidružení eh, tedy ne, eh, se neodvíjí od eh, tohoto, protože k tomu jsme vázáni nařízením. A jsou to ale plány, které jsou dobře vypracované. Třeba plán pro dopravu, tak zrovna ten bude příští tý, měsíc předložen na ministerstvu dopravy i komise. Pracují na tom teď experti. Také i proběhly i diskuze s komisí, kdy se jednalo o tomto našem plánu v oblasti dopravy a i mm, takže i když ten plán nebude eh, hotov, tak lze dohodu odsouhlasit. La fel, Departamentul de Energie din cadrul Ministerului Economiei lucrează la acest document. A teď pokud jde o energetiku, takže eh, Na to de dezbatere publică și na to Zde teď eh, tam eh, bude plán předložen k veřejnému připomínkovému řízení příští měsíc a to tež platí pro zemědělství, takže i když No, cu echipa de la strategie Culturii A i zde s Ministerstvem pro zemědělství spolupracuje Světová banka. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedající děkuji vám také, pane ministře, že jste mezi nás zavítal a seznámil nás se situací v Rumunsku. E, měli jsme tady zástupce, vzhledem k tomu, jsou tady zástupci komise, mě by docela zajímalo, co vy si myslíte, jestli si myslíte, že ty e, podmínky auditu by měly být zjednodušeny, tak e, aby tyto prostředky byly Eh, lépe přístupné pro rumunskou vládu a také, co se týče těch eh, veřejných akvizicí, ty by měly být asi modernizovány tak, aby 43%, protože toto je ve 30, 43% důvod, proč vlády mají problémy s tím, jak se dostat k těmto evropským penězům a to, tento problém by mohl pak zmizet. To je velice Eh, obtížná otázka. Já sám jsem taky auditor, kontrolor a mohu vám říci, že tady je obrovské, obrovský prostor pro zlepšení a to v mnoha věcech. Eh, hlavně v našem konkrétním případě můžeme eh, postupy a všechno ty mechanismy zjednodušit ale e, v současné době tento proces teprve probíhá. Co se týče té e, druhé otázky, veřejné zakázky, já si myslím, e, že směrnice tady je naprosto jasná. Nemusíme k tomu přidávat další nějaká opatření nebo ustanovení. Myslím, že to musíme nechat tak, jak to je. A musíme se pokusit o to, aby ten mechanismus byl co nejsnadnější. V minulosti jsme se dopustili chyby e, tím, že jsme na základě směrnice 18 e, rozvinuli příliš e, primární, sekundární a terciální systém, který byl velice komplikovaný, nerozuměli mu ani odborníci, nerozuměli tomu lidé, kteří se zúčastní veřejných zakázek, ani místní zastupitelstva. Takže uh, co se týče eh, veřejných zakázek v Rumunsku, eh, budeme vyvíjet úplně nový mechanismus za pomoci příslušného DG. Eh, pokusíme se všechno objasnit a ten rámec musí být naprosto zjednodušený, protože v Rumunsku existuje obrovské množství různých institucí a je potřeba, abychom vytvořili pouze takové funkce, které od nás vyžaduje právě směrnice a ne žádné jiné. Jinými slovy, potřebujeme mít skutečně mechanismy, které budou jednoduché. To je asi můj odpověď na váš dotaz. Teď pochopitelně je to na nás, teď musíme udělat ten další krok my. Viktor Boštinar, děkuji, děkuji, pane eh, před, paní předsedkyně. Jedna obecná poznámka. Žádný zodpovědný minister Eh, který měl na starosti politiku eh, soudržnosti, eh, přijmul pozvání do našeho výboru před roku 2013. A přitom vy jste tady dneska už po druhé. Mě by zajímalo, jaká je administrativní a institucionální kapacita eh, v Rumunsku, eh, když to eh, zvážíme v, ve světle těch problémů, které jsme měli. Vidíte, že máme mnohem více lidí, kteří by chtěli ještě se zúčastnit diskuse, takže teď si vyzvedeme nejdříve, nejdříve další otázky, pan Matula a potom pan Maňka. Dámy a pánové, já bych eh, eh, nechtěl opakovat to, co již jsme slyšeli od ostatních řečníků, jenom toto. Před určitou dobou, eh, a to vím, že se hovořilo o regionalizaci pro účely příštího programovacího období. O tom se mluvilo i mluví se o tom teď, to znamená reforma regionalizace, tedy reforma veřejné zprávy a tedy e, jednotlivých administrativních celků, ale pokud vím, zatím e, není tedy to uspořádání hotové. Jak to uděláte tedy? Jak dáte kompetence krajům, regionům? E, poněvadž zde máme různé příklady, jako Polsko například, tam také tedy formovali své územně správní celky a 35 eh, fondů eh, se v minulém roce přidělilo přes eh, regiony a tento rok by to mělo být i 60%, takže bez této reformy správních územních celků, jak to uděláte? A potom další etapy, hmm, jakmile bude ta dohoda partnerství a Ehm, další operativní programy, kdy budou hotové. Jaký bude teď postup? Kdy, bude moc, kdy budou moci tedy uchazeči předkládat své první žádosti? vyjádřit uznání vo velkom zlepšení. Děkuji, chtěl bych vyjádřit uznání ve velkém zlepšení v absorpci v Rumunsku za minulý rok. Je to skutečně vynikající výsledek. Moje otázka zní, jaké byly a jaké jsou největší překážky při červání evropských fondů v Rumunsku? Uh, no Já eh, si myslím, že už další otázky nemáme, takže poprosím pana ministra, aby reagoval na ty tři otázky poslední. Ano, především dovolte, abych začal Eh, tou otázkou, která se týká našich eh, správních kapacit. Samozřejmě my nemůžeme jen tak změnit systém v omezené době, nemůžeme úplně celý systém zpřevrátit, ale eh, jenom připomínám, že v roce 2009, 10, 11 že určité aktivity byly zablokovány Evropskou komisí, a skutečně v tom období byly obrovské překážky, především ve velice nízké administrativní kapacitě. My jsme vyvinuli velké úsilí, především abychom změnili mentalitu myšlení našich úředníků, protože nelze změnit systém, pokud nezměníme způsob myšlení. A problém je, řešit, je třeba řešit tam, kde jsou. A určitě ještě lze co Eh, zlepšovat a my neustále na tom pracujeme. Připomínám, že to jsou tisíce, tisíce osob, které pracují v oblasti eh, evropských fondů a tak dále. Takže tu změnu nelze provést v krátké době. To Totež platí i pro tu dohodu o partnerství. Zde my potřebujeme dobrou správní kapacitu, poněvadž tady půjde o obrovské finanční částky, ale pro dohodu o partnerství my jsme již rozhodli, že Mm, do toho mm, vstoupíme s eh, novým způsobem myšlení, to znamená prakticky, eh, mm, zjednodušovat budeme struktury. A teď pokud jde o tu otázku, která se týká našich územně správných celků, tedy krajů. Podívejme se na Rumunsko, ale i na jiné státy. My jsme zahájili tento eh, proces reformy našich územně správních celků, regionů a vytvořili jsme eh, hodně krajů po roce 99. Eh, My jsme eh, tedy nabili určité zkušenosti, teď na nich stavíme při této reformě. I tento rok hm, jsme byli schopni zvýšit míru absorpce fondů. Jdeme i cestou decentralizace řízení a kontrol a také i E, samozřejmě i regiony budou e, zpracovávat větší objemy peněz. Již 40 fondů právě se vyplácí prostřednictvím regionu, tedy decentralizovaně, což je velké množství peněz. A chceme, aby tyto regiony, tyto kraje tedy fungovaly co nejlépe. To je důležité pro celou zemi. zemi. Rozhodnutí se přijímají na úrovni těch, kteří potom Eh, eh, každodenně spravují tyto fondy. S tím, že mají větší, eh, kapat, větší pravomoce naše regiony. Je to podle nás efektivnější. Potom, pokud se budou čerpat fondy efektivněji, tak se i změní život v jednotlivých obcích a krajích. Možná, že asi teď zde před námi stojí dvě alternativy. Buď do, na konci roku my mm, zvýšíme míru absorpce a tím, že se budeme snažit o to, aby ty projekty, které byly odsouhlaseny, ale které ještě nemají eh, financování, mm, tak Mm, budeme eh, schopni tedy je začít aplikovat, anebo pokud ne, tak to odsuneme do příštího finančního rámce, protože to jsou projekty, které již byly odsouhlaseny, ale které zatím nebudou asi schopny mm, spadnout do tohoto finančního rámce. To je jeden příklad. A další příklad eh, se týká problému Eh, těch obcí, tedy místních samozpráv, protože ty již hm, počítají s určitými finančními objemy na určité projekty a na konci roku, tedy hm, předtím, než bude odsouhlasen programový dokument komise, tak se dostanou do určité jiné situace. Takže co musíme udělat potom? Ad hoc zkoumat, prověřovat, že respektují evropské normy, co se týče veřejných zakázek životního prostředí a tak dále. A poté na základě té analýzy tak uvidíme, co bude možné proplatit. A tak, aby v roce 2014, abychom měli vyšší míru absorce, než je teď. A potom ty překážky, to byla další otázka. Hlavní překážka je právě e, e, mentalita, e, způsob myšlení našich úředníků. To je pořád velká překážka. V některých případech to znamená pro ně obrovskou změnu, ale je to i klíč k úspěchu. Je to velká investice. Je třeba, aby lidé pochopili, že jde o evropské peníze, tedy o veřejné prostředky, které je třeba Eh, aplikovat eh, řádným způsobem, které třeba používat řádným způsobem. A potom je třeba mm, i rozhodnout, odkud se budou zpravovat tyto fondy. Samozřejmě úředníci musí získat zodpovědnost a chovat se zodpovědně vůči občanům, protože pracujeme pro občany. A to je eh, jasná povinnost, to musí být jasné všem změny, pokud bude možné provést, tak určitě právě eh, hlavně se zaměříme na změnu způsobu myšlení. A potom s tím půjdou ruku v ruce eh, mm, řešení, která eh, se navrhují i díky spolupráci s komisí. Thank you. Děkuji, děkuji já bych vám chtěla poděkovat jménem nás všech také za tu ochotu, že jste mezi nás opět přišel po roce, po té první návštěvě, abyste nás seznámil se současnou situací. Také bych vám chtěla poblahopřát k té eh, lepší eh, míře absorpce a doufám, že příští rok to bude ještě lepší. Přemyslím si, že Rumunsko je velice důležitá země, protože um, by se skutečně země, kde bychom měli, nebo kde bychom byli rádi, kdybychom dokázali, že tyto věci skutečně fungují a že jsou dobře využívány ty prostředky v rámci eh, politiky eh, soudržnosti. Já teď vás ráda tady mezi námi přivítám, můžete klidně zůstat na další diskusi, ale pokud vím, tak máte ještě jiný program, takže ještě jednou děkuji za návštěvu. Teď máme určitý problém, protože máme nakonec k dispozici méně času, než jsme si původně mysleli, takže místo těch původně určených deseti minut mohli byste prosím eh, své prezentace zkrátit na pět až sedm minut, tak abychom měli čas také na diskusi. První eh, řečníkem je pan Bas van den Bark eh, z Nizozemska, který je ze Združení holandských obcí. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji, děkuji vám za eh, pozvání přednést zde Ehm, naší prezentace týkající se dohody o partnerství, tak jak byla navržena eh, v loňském roce. Já nebudu hovořit o obsahu vlastní dohody o partnerství, ale budu hovořit o správě a řízení a o celém procesu, který s těmito věcmi souvisí. Ta má prezentace má tři části. Za prvé cesta k dohodě o partnerství, dále potom eh, použití principu partnerství a za třetí potom eh, to, se to bude týkat eh, celého toho procesu, který s touto cestou souvisí. My jsme začali poměrně brzy s přípravou, již v roce 2010 jsme začali diskutovat na politické úrovni o novém eh, období programovacím, potom, eh, potom eh, dac, eh, holandský parlament nás vyžad, si od nás vyžádal, respektive od Ministerstva pro ekonomiku, které má na starosti strukturální fondy, fondy a také fondy pro rozvoj venkova. Čili byli vyzváni všechny, kteří zastupovali různé zainteresované strany k tomu, aby se sešli u jednoho stolu. To všechno potom vedlo k tomu, tomu, že v lednu roce 2010 došlo k prvnímu setkání eh, s politiky, kteří zastupovali nejrůznější místní zastupitelstva. Ti se sešli eh, s panem ministrem. Nejprve jsme se dohodli tedy, že eh, navrhneme určitý dokument, který schrne naše stanoviska k této věci tak, abychom dosáhli společného přístupu ke strukturálním eh, fondům. A to byl také základ pro další diskuse, které se potom konaly tady v Bruselu. Byl to také jakýsi výchozí bod pro další jednání mezi eh, zastupiteli těch místních zastupitelstv a centrální vlády. V roce 2010 jsme tedy zahájili přípravu, i když pochopitelně jsme museli čekat Eh, na to, co nám eh, dá k dispozici komise, ale Měli jsme k dispozici zprávu o eh, politice udržnosti, takže jsme tušili, co asi můžeme očekávat. Zahájili jsme tedy diskusy o provádění Eh, toho, co spadá pod novou programovací, nové programovací období. Také jsme se bavili o tom, jaká je situace eh, Nizozemska, protože, jak víte, my jsme úplně na začátku byli proti strukturálním fondům pro bohatší státy. To byla velice delikátní diskuse tedy pro nás. Eh, pak jsme se shodli na tom s eh, tou centrální vládou, že pokud bychom měli strukturální fondy k dispozici v Nizozemsku, pak bychom použili alternativu B, eh, protože i když již probíhala ta jednání v Bruselu, takže bychom se tedy pro, připravili na situaci, kdyby tyto peníze skutečně do Nizozemska přišly. V těchto diskusích jsme se také, nebo na závěr těchto diskusí jsme se rozhodli také, jakým způsobem eh, budeme organizovat ten nový program, a to na úrovni jak celostátní, tak na úrovni místní. Potom na začátku eh, roku 2012 jsme se rozhodli, že budeme mít jeden program ESF, že budeme mít čtyři programy eh, pro rozvoj venkova Ehm, což eh, víceméně odpovídá trošičku těm regionálním programům EAFRD a také jeden program pro rybolov. Co se týče toho období eh, návrhu, eh, ten, toto období začalo v roce 2012. Vytvořili jsme pracovní skupinu, jak zástupců centrální vlády, tak krajských vlád a také místních zastupitelstv. Eh, která měla připravit tedy eh, eh, tuto dohodu o partnerství. Také jsme měli řadu setkání mezi ministry a místními zastupitelství, k tomu se ještě vrátím ostatně. A také jsme se rozhodli, že vzhledem k tomu, že už hovoříme ten, o tom operačním programu pro jednotlivé ty fondy, tak jsme se rozhodli, že skutečně budeme pokračovat cestou té dohody o partnerství. Takže jsme zašli, začali těmi operačními programy a pak jsme eh, se dostali až k té dohodě o partnerství. Jinými slovy, zvolili jsme ten přístup od dola nahoru. Eh, a možná, že bych měl poznamenat k tomu, že jsme také vytvořili jakousi pracovní skupinu, protože nám šlo o to, abychom eh, zajistili synergie mezi jednotlivými fondy ESI eh, protože my v, Holand, v Nizozemsku jsme se rozhodli tou cestou přístupu od zola nahoru a protože jsme tedy měli ty operační programy, tak jsme pochopitelně potřebovali mít také určitou platformu, která by propojila všechny tyto programy tak, abychom dosáhli té kýžené synergie. E, potom e, e, v březnu, na začátku března letošního roku, naše země poslala tuto dohodu o partnerství na komisi společně s RDF, SFAE a e FRD programy. Očekáváme, že zástupci eh, místních zastupitelstv se zúčastní eh, všech těch jednání s komisí eh, o, tom, o této dohodě o partnerství. A je pravda, že stále ještě eh, čekáme eh, eh, na to pozvání, abychom se těchto jednání s komisí zúčastnili. V Nizozemsku povedeme také diskuse s různými ministerstvy o tom, jak bychom měli pokračovat během vlastního provádění těch programů a vlastní dohody o partnerství. Můžeme říci, že tato dohoda o partnerství je jakousi zastřešující strategií pro všechny ty čtyři programy. E, máme také k dispozici společnou e, nebo obecnou analýzu ekonomických, sociálních a teritoriální soudržnosti. Vytváříme vlast, faktickou e, platformu a také možnost využití těchto fondů. Co se týče toho principu partnerství, um, Myslím si, že můžeme na závěr říci, že jak eh, místní zastupitelstva, krajská zastupitelstva od samého začátku se účastnili toho celého procesu, jehož cílem bylo navrhnout dohodu o partnerství a, o operačních, a návrh na operačních programů. Eh, jak říkám, my jsme eh, vycházeli z toho přístupu ze zdola nahoru. Kromě toho u nás proběhly také e, široké konzultace, kterých se zúčastnily všechny relevantní e, strany, to znamená i e, zástupci různých programů sociálních, hospodářských a tak dále, různé nevládní organizace a také celý proces je možno hodnotit jako velice transparentní a jako proces, které se zúčastnili zástupci místních zastupitelstv. Teď ještě několik závěrů, které souvisejí s celým tímto procesem návrhu eh, dohody o partnerství eh, je potřeba konstatovat, a to je pozitivní zjištění, že tato dohoda vlastně přivádí nejrůznější zainteresované strany k jednomu stolu, což je nová věc eh, v Nizozemsku, protože dříve každý fond měl na starosti jiné ministerstvo, pracovalo různou rychlostí, využívalo jiných eh, eh, eh, různých časových možností a tak dále. Jde nám hlavně tedy o dodržení synergie, což je věc naprosto důležitá, jak na té centrální úrovni, tak také na krajské úrovni, tak abychom zajistili to, čemu říkáme koherence nebo důslednost jednotlivých fondů Evropské unie. Uh, Eh, pochopitelně to znamená také, že potřebujeme mít eh, společný přístup i k těm programům ITI. Teď eh, několik negativních zkušeností. Ten proces byl transparentní, ale byl trošičku rozplzlý, abych to tak řekl. Nejprve Eh, docházelo v Bruselu stále ještě o eh, podmínkách a současně s tím my už jsme vlastně pracovali na tom návrhu těch operačních programů, což bylo na žádost Evropské komise. Evropská komise v červnu ne, pardon, v listopadu 2011, říká eh, řečník, nový návrh pro to programové období a obrátil se na všechny členské státy a také na místní zastupitelstva, aby zahájili tento proces ehm, eh, navrhování této dohody eh, a pochopitelně to všechno eh, se odehrálo v Bruselu, čili pro nás to znamenalo určitou komplikaci práce na tomto procesu. Ten fakt, že my jsme vlastně byli vyzváni, abychom připravili tento první Eh, tuto první dohodu. Dovedete si představit, že pro nás to znamenalo určité problémy s koordinací. My jsme měli poměrně rychle, jsme zahájili eh, u programu ESF a RDF, ale s eh, tím třetím programem jsme pochopitelně ze začátku měli určité potíže, zdržovalo se to. Bylo potřeba přicházet s novými inovacemi. Dovedete si uvědomit, že pokud máte ten to tempo navrhování různé, tak to představuje určitý problém. E, další e, věc, která byla problematická, byl malý rozpočet ESI. Měli jsme 1,8 miliardy eur k dispozici Eh, což eh, představovalo obrovské úsilí, pokud jsme měli splnit všechny podmínky a všech, dodržet všechna pravidla. Někdy si myslíme, že ta, administrativ, ta administrativní zátěž je eh, obrovská při takto poměrně nízkém rozpočtu. A dále jsme také byli svědky toho, že ty podmínky, eh, které se týkají těchto dohod o partnerství, mohou vést k další zátěži administrativní také na úrovni nejen centrální, ale na úrovni krajské a na úrovni místní během eh, té poslední, toho posledního programového období, kdy jsme neměli eh, tyto dohody o partnerství, tak se zdálo, že ten proces nebyl tak stěžkli, abych to tak řekl, než je tomu teď v případě těch dohod o partnerství. Ale, eh, jak jsem řekl, i to vlastně přivedlo lidi k jednomu stolu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji. Teď bych hned eh, přešla k panu Markovi Kozakovi eh, z Univerzity ve Varšavě. Je to profesor, který se zabývá evropskou regionální a místní politikou. Eh, prosím také buďte tak lasav a zkraťte to, a kdybyste mohl konkrétně přijít rovnou se závěry toho, co jste zjistili. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já se pokusím maximálně zkrátit přednášku. Já vycházím z předpokladu, že de facto nemůžete analyzovat eh, dohody o partnerství jako izolovaný dokument, protože to závisí na dalších dokumentech, politikách, institucích eh, a vůbec na, obecně na systému, který se používá v Evropě a v mé zemi. Tudíž já dovolte, abych řekl pár slov o kontextu, o e, e, těch věcech, na které třeba se zaměřit a e, potom řeknu, jak vypadá situace a jaké jsou závěry. Za prvé kontext. Zde máme eh, takzvaný akt o rozvoji, který byl eh, mm, nedávno podepsán naším prezidentem, je to z roku 2014. Ten se týká právě plánování a posiluje se tím i pozice ministra pro místní rozvoj. To je velice důležité. I mm, v podstatě získává eh, zvláštní koordinační pravomoce a kontrolní pravomoce, což je důležité pro celý proces. Dále Eh, právní eh, postavení této dohody o partnerství se také posílilo ve srovnání s ostatními dokumenty jako operačními programy. A za třetí, jasný vliv dohody o partnerství eh, na různé další teritoriální kontrakty, které se podepisují s regiony a poslední fáze příprav těch regionálních operačních programů v podstatě mm, to e, proběhne až když národní programy e, jsou připraveny a ty, pokud vím, byly připraveny před dvěma dny. Takže konzultace e, skončily formálně včas, ale mm, kvůli určitým problémům s pochopením nebo třeba něco nebylo správně definováno, nebyly def- termíny správně definovány, takže kvůli tomu ještě se to táhne až do dneška a probíhají určité diskuze mezi eh, ministerstvem a příslušnými krajskými orgány. Týká se to eh, různých výkladů, různých termínů, jako třeba smart specialization. Dále, potom se zde eh, ty eh, faktory růstu, drivers of growth, eh, to také ještě podlehá různým výkladům, interpretacím a různé regiony mají různé představy o tom, co je důležité pro jejich rozvoj a co není. Takže o tom se ještě diskutuje. A potom, jaká máme ponaučení. My jsme vyvodili určitá ponaučení sice z hodnocení ex ante ale mm, zatím tedy ta, ty zkušenosti nejsou tak velké. Dále ten dokument má asi 200 stránek, to je třeba si připomenout. A především se orientuje více na tematické cíle v souladu s nařízením a v souladu se strategií 2020. Cíle jsou v souladu také eh, s novým paradigmatem eh, rozvoje a jasnější pravidla ta se teď budou aplikovat na všechny fondy, které spadají pod strategický rámec, což znamená zjednodušení pro všechny. A dále více se orientujeme na vizi než na potřeby, což znamená, že ten dokument se dívá spíše do budoucna, na budoucí cíle a ne, eh, nedívá se na minulé problémy, které třeba řešit. Takže to je důležitá změna. Dále velice stabilní institucionální systém. Můžeme hovořit o kontinuitě, o prokázané kvalitě a o Eh, zlepšení. A zde bych chtěl říci, že já nemám pochyb o tom, že Verpat já eh, se nevyjadřuju k tomu, zdali eh, vyčerpáme nebo nevyčerpáme peníze, ale jde o to, zdali splníme nebo nesplníme cíle. Teď se více zaměřujeme na kvalitu, třeba v oblasti školství, vzdělání. Ano, potom orientujeme se na synergie, integraci projektů, eh, na, eh, pop, orientujeme se spíše na poptávku, na výsledky. Dále, eh, co je třeba ještě zvážit, co si zaslouží naši pozornost? Ty regionální operativní programy, do, do jaké míry budou eh, eh, respektovat nebo držet se CSF a partnerských dohod. Budou připraveny, dejme tomu, příští týden asi tak, takže ještě musíme počkat, jak bude vypadat konečný výsledek. Já předpokládám, že ano, že se eh, budou držet pravidel CSF a partnerských dohod. Partnerská dohoda eh, často není ale dostatečně specifická, precizní, protože mm, mm, mm, různé věci potom se budou vyjasňovat eh, tak, jak se budou připravovat regionální programy. Například finanční eh, detaily ještě také nejsou jasné, protože to bude záviset na tom, jak budou finančně pojmout tyto regionální programy. To tež platí pro infrastrukturu, což je důležitější asi pro kraje než pro ministerstvo. Dále, koordinační problémy poradní koordinační orgány mhm, jsme vytvořili, což znamená, že v podstatě jsme rozmělnili odpovědnost za rozhodování, ale tak se to někdy stává. Koordinace eh, s Fondem pro rozvoj venkova a s Fondem pro rybolov, to by mělo být eh, konkrétně definováno, abychom se vyhnuli budoucím problémům. Zatím ty dokumenty eh, těchto programů nejsou hotovy, takže mm, proto se čeká na více informací o těchto druhých fondech a to ještě je třeba zakomponovat potom do, dohodě, do dohody o partnerství. Také potřebujeme více času na konzultace, abychom diskutovali nejenom o tom, jak čerpat z fondů, ale třeba i se podívat obecněji na vizi, na takové rozvojové věci, které jsou důležité právě pro změnu myšlení. A závěrem také i manažerská odpovědnost. To je třeba zlepšit. To je podstatné pro budoucnost. A poslední poznámka, ta se bude týkat eh, Fondu pro rozvoj venkova. Takže zde eh, něco chybí v tom popisu. To je důležité. To je klíčový problém u nás. My máme zemědělskou strukturu, eh, která je taková rozdrobená hodně a mm, proto máme problémy s koordinací protože eh, lze Češko očekávat, že eh, ty malé farmy, malá hospodářství budou konkurenceschopná. To je u nás problém. A potom detaily o financování. To se nechá na finální verzi regionálních operačních programů. Otázka zní, za jakých podmínek tedy Eh, budeme, eh, budeme moci financovat eh, infrastrukturu. Někdy se říká, že infrastruktura ta nebude se moci financovat, protože patří místním orgánům, takže to je všechno otázka. Takže pořád ještě probíhají diskuze. Nevím, jaký bude konečný výsledek a jazyk. Někdy, když si přečtete ty dokumenty, tak já i si kladu otázku, pro koho jsou napsány. Jenom pro experty? No tak pokud ano, tak je to v pořádku, ale pokud by to mělo být pro normální lidi, aby se tam dozvěděli, jaké jsou plány do budoucna, tak asi potom bych očekával trochu jinou jazykovou úpravu. Nedávný pokrok a problémy. Ten dokument byl připraven 8. ledna tohoto roku takže obecně bych k němu řekl, že eh, plán eh, jde podle termínu, i vyjednávání o mm, dohodě o partnerství již byla zahájena. Finální verze regionálních operačních programů, ty se mají poslat Evropské komisi v Dubnu, tedy za 14 dní víceméně. A teď probíhají diskuze o eh, ring fencingu, o e, zarámování opatření 9 v regionálním operativním programu, ale já si myslím, že to se také vyřeší brzy. A otázka zní, jak e, se e, použije tento přístup, který se opírá o několik fondů. Ono to potom bude těžší koordinovat, když se bude čerpat z několika fondů zároveň. Potom vymezit mm, dobře mm, tu hranici mezi společnou zemědělskou politikou a Fondem pro eh, rozvoj venkova. Jak to bude tedy podle počtu obyvatel, 20 000 obyvatel, jaké budou ty limity? To je důležité pro určitou sociální infrastrukturu. protože někdy třeba spíše se to bude financovat z ERDF a ne z zemědělské politiky. Potom eh, integrované teritoriální investice, to se omezuje často na hlavní města eh, jednotlivých eh, krajů, ale je zde vyšší poptávka i jinde, takže je třeba hledat zdroje financování i jinde. Závěr. Podle mě je to krok dobrým směrem, eh, dobře načasovaný, i přes to, že nařízení byla přijata se skluzem 17.12., tak vše bylo připraveno na začátku ledna, což je dobrý začátek. Systém cílů a priorit eh, je lépe integrován do celkových rozvojových politik EU. Eh, eh, došlo i k významnému zlepšení institucionálního systému, což je důležité mít tedy eh, styl, silný systém. Asi mohou vzniknout potenciálně problémy s koordinací, eh, s těmi eh, programy rozvoje venkova s, a potom s, s fondem pro rybolov v rámci CSF. V praxi hm, ten systém by měl být lepší, lépe chráněn před tím takzvaným substitučním cílem a jeho mechanismem. Děkuji. A teď je paní Mariana Derbej, naše kolegyně ze Slovenska, která je z Ministerstva pro rozvoj a technologie. Eh, dobrý den, já se jmenuji Mariana Dermail, eh, zastupuji zde nově vzniklou, eh, nově vzniklý úřad právě pro evropskou soudržnost. U nás dovolte, abych také velice stručně vás seznámila s tím, Eh, jak vypadá kontext. Tento kontext, ve kterém se tyto věci odehrávají, je poměrně nový. Došlo k určitému snížení eh, ve srovnání s tou minulou finanční eh, výhledem. Víme, že Slovinsko byl, patřilo k zemím, které bylo skutečně velice zasaženo tou ekonomickou krizí, takže ten rozdíl mezi tím, co je k dispozici a to, co potřebujeme, ten rozdíl je větší, než tomu bylo v, to, v tom dřívějším výhledu. Co je nového pro tento kontext také je to, že Slovinsko vlastně v současné době je rozděleno do dvou regionů soudržnosti, e, přičemž jeden z nich je méně rozvinutý e, což je ten západní region, ten východní je naopak rozvinutější Eh, dále dochází tedy k rozdělení těch dvou základních fondů mezi tyto dva regiony. Kromě toho my jsme také způsobili pro fondy soudržnosti, eh, eh, získávat fondy soudržnosti, které budou tedy aplikovány v těchto dvou regionálních kontextech. Co se týče E, obcí, jak pro dohodu o partnerství, tak o ten operační program, e, musíme vždy mít souhlas e, z rady obou těchto regionů soudržnosti. Partnerská dohoda by měla být předložena na začátku dubna. Co se týče operačního programu, Během tohoto programového období máme jednotný dokument pro všechny tři fondy, ESF, e RDF a také pro fond e, soudržnosti a to v obou těchto regionech, východním i západním. Domníváme se, že nám to umožní lepším způsobem ta e, nejrůznější opatření realizovat a překonat některé problémy právě s prováděním těchto věcí nefor, to neformální eh, podání toho prvního návrhu je naplánováno na prostředek dubna. Máme ještě 11 eh, prioritních os, které eh, jsou již rozhodnuty, ta jedna stále ještě není, do, tam to konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Co se týče těch os prioritních, my jsme se soustředili hlavně na to, aby tyto fondy byly soustředěny na ty první čtyři eh, tematické cíle. Eh, RDF fondy se soustředují hlavně na výzkum a vývoj a na malé a středně velké podniky, to jsou, ta tematická, eh, to jsou ty tematické cíle nebo osy priorit. Také velká část ESF se věnuje Eh, tematickému cíli nebo ehm, ose prioritní eh, v oblasti zaměstnanosti. Toto je obecný přehled tedy. Teď eh, bych chtěla říct něco o úkolech a problémech, které stále před námi jsou. Pochopitelně potřebujeme zvýšit koncentraci těch navrhovaných opatření, jak jsem ji řekla dříve. Eh, jsme měli problém s tím, že došlo ke snížení eh, dostupných fondů, takže jsme eh, museli nějakým způsobem omezit ehm, to, co bylo potřeba udělat, eh, protože jsme neměli dostatečné eh, finanční prostředky. Dále jsme museli také eh, tomu přizpůsobit logiku vlastně těch jednotlivých zásahů. Dále nám šlo o to, abychom dosáhli synergie, abychom zajistili, že během provádění všech těchto věcí tato synergie bude uh, Eh, zajištěna. Jak jsem se již zmínila dříve, také jeden z problémů představuje to, že nevíme úplně, jak eh, pracovat s těmi opatřeními týkajícími se udržitelného urbanistického rozvoje. V současné době je to integrováno v teritoriálním investicích. Eh, máme eh, řadu měst, které by měly být způsobilé pro tento mechanismus. Jeden z dalších problémů potom ještě, jak se o tom se hovořilo, je schvalování eh, obou rad těchto regionů soudržnosti. Očekáváme, že ta eh, diskuse, ten proces, který byl již zahájen, je transparentní. Měli jsme celou řadu veřejných diskusí k tomu a doufáme, že celý tento proces bude realizován úspěšně. To je všechno ode mě. Děkuji. Doufám, že jsem skutečně byla stručná. Teď za Bulharsko eh, bude hovořit paní Dobrinka Veselinová Krasteva, ale já bych vás ráda také informovala o tom, že Evgeni Krylov, eh, což je Eh, starosta jednoho velkého města v Bulharsku mezi nás dnes přijel a chtěla bych ho mezi nás eh, pozdravit, ale eh, teď bych dala slovo paní Dobrinka Veselinova Krasteva. Děkuji, děkuji za tuto možnost tady pohovořit o situaci v Bulharsku. Ano, takže já jsem ze státní zprávy, která má na starosti přípravu, takže asi nejsem tady eh, úplně nezávislá a já se zaměřím na problémy, které řešíme. Jak víte, to je druhé programové období pro Bulharsko a ne, eh, neberu do úvahy to, ty předstupní fondy. A nyní vidíme výsledky. A Eh, v podstatě eh, způsob, jak budeme vynakládat prostředky, tak to je podobné jako předtím. Doposud eh, je progres celkem zřejmý. V podstatě mm, je to zřejmé v každém regionu, v každé obci, i v té nejmenší obci. Mm, tam je, jsou viditelné projekty financované z evropských fondů. Co teď máme? Máme společný strategický rámec pro všech pět fondů, což je pro nás docela velká výzva. Máme, musíme samozřejmě eh, klást eh, eh, klást důraz na výsledky. Máme 11 tematických cílů a 9 programů, jak jsem řekla, a na, to bude tedy příš, na příštích, příští období bude mít 9 těch programů. A jak jsme připravili ty partnerské dohody nebo smlouvu o partnerství, dohodu o partnerství? Máme strategický dokument v Bulharsku, ze kterého jsme vyšli. Ten se nazývá Bulharská strategie 2020. Ten již máme dva roky. A Mm, samozřejmě eh, priority musí eh, být souladu s naším základním koncepčním národním dokumentem a samozřejmě musíme vzít do úvahy i eh, mm, doporučení, specifická doporučení určená naší zemi a potom samozřejmě dokument Evropa 2020. Partnerství. Dohoda. Tu jsme začali připravovat v roce 2010 před dlouhou dobou a začali jsme tím, že jsme vytvořili pracovní skupinu. Tady vidíte v prezentaci, že tam byli zástupci eh, z nejrůznějších tedy eh, eh, instancí, více než 100 lidí a scházeli se, scházeli jsme se téměř každý měsíc a jednali jsme o výzvách v různých sektorech, na různých územích a dokonce i jsme diskutovali o tom, jak zjednodušit procedury na příští období. Já myslím, že teď v Bulharsku všichni vědí o této dohodě o partnerství. I jsme zahájili veřejné konzultace, do kterých se mohla zapojit i veřejnost. Takže dokument Eh, byl hodně, hodně prodebatován za poslední dva roky. A jaké jsou skutečně ty hlavní výzvy? Co jsme museli řešit při přípravě eh, dohody? Především jsou to podmínky ex ante, kondicionalita ex ante, asi jak pochopíte. Jsou zde určité části z předvstupního období, které v podstatě se opakují a budou opakovat, to jsou právě ty kondicionality ex ante, které jsou spojeny s jednotlivými politikami. My jsme se na samém začátku dohodli, když jsme zavedli kondicionalitu do nařízení, že to je užitečné a že ty evropské fondy budeme dávat pouze eh, do těch sektorů, které skutečně se reformují. A nyní mm, před námi stojí určité výzvy v některých odvětvích, kde e, strategie sice je jasná, ale zatím se reformy neprovedly, neprovádí. Takže my jasně říkáme, že než e, budou moci čerpat z evropských fondů, tak musí provést reformy. Další je výzva je racionalizace, zjednodušení a e, společná ustanovení pro všechny fondy některé zjednodušení, které bylo provedeno, podle nás není zjednodušením, naopak často je to další administrativní zátěž podle nás. A i když opět vezmu těch pět fondů, které teď budou vlastně v jednom koši dohromady, tak pořád to bude docela problém. A není to tak zjednodušené, jak bychom si byli představovali. Toto jsou naše priority v dohodě o partnerství, které vychází ze strategie, kterou jsme odvodili v Bulharsku od dokumentu Evropa 2020. Samozřejmě hlavní jsou růst a zaměstnanost, infrastruktura, malé střední podniky, zdravotnictví a školství. Máme 11 tematických cílů, které jsou naší prioritou, některé samozřejmě větší než jiné, ale Eh, jak vidíte, my jsme vzali všechny tyto eh, priority. Tady v prezentaci vidíte čtyři. A toto jsou priority, které jsou podle nás všechny stejně velmi důležité a do kterých vložíme finanční prostředky. Jaký je časový rámec pro tuto dohodu o partnerství? Chceme ji předložit na konci března. Již jsme docela pokročili se většinou těch devíti cílů. Samozřejmě teď hodně závisí na našich kolezích v komisi a doufám, že ty diskuze a ten eh, proces odsouhlasení nebude tak dlouho trvat. A mm, zde mm, vidíte, my chceme začít implementovat a čerpat již tento rok, ne jako v předchozích etapách, vždycky kdy to bylo až za dva, za tři roky, takže ne. To je také sice velká výzva, ale náš cíl je jasný, čerpat tento rok. Obecně to je vše, co se týká přípravy. Děkuji. Děkuji. Teď tady máme mezi námi viceprezidenta Rady eh, kraje Tymiš a je to také prezident hospodářsko-regionálního výboru pro rozvoj. Děkuji, pane předsedo, eh, vážení, vážené předsednictvo, vážení přátelé, děkuji vám za tuto možnost, abych vás seznámil s, tou místní, s tím místním pohledem na dohodu o partnerství v Rumunsku. Eh, budu se na to dívat jednak z pohledu eh, svého kraje Tymiš, což je část západní Rumunsko, ale také budu hovořit eh, trošičku z pohledu schromáždění evropských regionů, kde jsem předsedou výboru pro regionální rozvoj. Teď bych chtěl říct si několik slov o tomto západním regionu Rumunska, je to tedy ten kraj Timiš. Vidíte, máme asi 32 tisíc čtverečních kilometrů, jsou tady čtyři um, kraje, máme 4 miliony obyvatel, ekonomicky zaznamenáváme růst a je to vlastně druhý eh, region po Bukurešti, eh, co se týče výsledků hospodářských, čili ty výsledky jsou dobré. Máme druhý nejvyšší HDP eh, v Rumunsku, asi 50% celého regionu, tedy je v Tymiši a také máme 10%, 2% nezaměstnanost. Schromáždění evropských regionů bylo založeno v roce 1985, má v současné době 230 členů a 15 meziregionálních organizací. A to v celé Evropě, nejen v Evropské unii, ale na celém kontinentu evropském. Podobně jako eh, všechny naše eh, cíle, eh, všech se odehrává o toho, že chceme mít vysokou absorpční míru evropských fondů, chceme také vyvíjet takové projekty, které vycházejí z našich konkrétních potřeb. Eh, myslím, že nám je úplně jasné, eh, nebo musí nám být jasné, co chceme dělat a jak to chceme dělat, a to jak na úrovni místní, tak regionální. A kromě toho také musíme zajistit dvousměrnou synchronizaci s centrálními úřady. Teď bych vám chtěl eh, popsat současnou situaci. Ta situace je, vyjadřuje určité stanovisko jak různých expertů, tak i lidí, kteří pracují v místních zastupitelstvech. Eh, zastupitelstvech. Myslíme si, že v Rumunsku tady jsme šli směrem ze zhora dolů a to eh, navzdory existující strategii, kterou máme. Tato strategie je v různých stádiích vývoje a také eh, podle pátého článku společného nařízení bychom chtěli mít eh, zajištěný lepší konzultační proces, který by byl prováděn přímo s místními zastupitelství. Je velice dobré, že v pondělí eh, jsme měli eh, možnost získat aktualizovaný návrh této dohody o partnerství společně s dalšími návrhy operačních programů. Já si toho velice vážím, protože to znamená, že budeme mít několik týdnů ještě k dalším rozšířeným veřejným konzultacím. Eh, co se týče priorit, tak jak je formulují místní zastupitelstva, tam jde pochopitelně o ty obecné cíle, jako je například strategie 2020, a tak je to otázka eh, finančních eh, prostředků, tak jak jsou již určeny. Eh, chtěl bych ještě říci, že jsme měli hodně diskusí o těch různých eh, tématech, i když jsme nehovořili dostatečně o otázce koherence. Kromě toho si, jsme si všimli toho, že dochází k centralizaci těch řídících úřadů eh, v oblasti regionálních politik. Kromě toho eh, jsme také zaznamenali, že ty celostátní programy i pro ty regionální operační programy eh, jsou již definovány i tam v těch oblastech, kde máme vysokou eh, tu míru absorpce. My se domníváme, ale že bychom měli mít větší pravomoci při řízení těchto operačních programů pro regionální rozvoj. Uvědomujeme si pochopitelně, že ty eh, finanční prostředky se, přeroz, se rozdělují lepším způsobem než v minulosti, ale stále to není dostatečně vyrovnané mezi centrální a regionální úrovní. Takže se domníváme, že skutečně zlepšit by se dalo lecos, eh, eh, hlavně co se týká takového jednoho vzorce, který nevždy zohledňuje ty různé problémy a různé podmínky v různých regionech rumunských. Některé sektory eh, eh, nejsou dostatečně vizionářsky koncipovány, například eh, energetický sektor nebo sektor informačních a komunikačních technologií. 5 peněz by Eh, mohlo být uvolněno na integrované akce. My se domníváme, že máme dostatečnou kapacitu k tomu, abychom byli schopni využít všech těchto peněz efektivním způsobem. Máme agenturu pro eh, hospodářský rozvoj a to na úrovni jak eh, krajů, tak regionů, čili máme pocit, že skutečně bychom měli mít větší pravomoci. Dále máme určitý problém s tím rumunsko-maďarským programem, což je takzvaná nejlepší případ nejlepší praxe, ale bohužel jsme se nebyli schopni shodnout na tematických eh, prioritách a také na postavení toho řídícího orgánu, takže se zdá, že možná o celý tento program přijdeme, i když tady ta míra absorpce byla velmi dobrá, téměř 100%. To představuje pro nás riziko. Eh, dále máme problémy eh, s kapacitou těch veřejných eh, institucí. Máme problémy i s motivací, se schopnostmi lidí, protože tito lidé většinou berou málo peněz Kromě toho také bojujeme s, určitou, s určitým nedostatkem důvěry týkající se těch eh, celostátních mechanismů a postupů. Mohl bych vám uvést konkrétní příklad. Například máme projekt, na kterém se eh, zúčastní čtyři strany a po roce jsme eh, se dobrali situace, kdy bylo potřeba provést opravy a navíc také určité sankce se nás týkaly. Eh, ty fondy, které máme eh, k dispozici, to také se týká eh, těch finančních prostředků, které máme z Mezinárodního měnového fondu. Dále bych chtěl říci, že operační programy se sice definují globálně, ale měly by se orientovat regionálně a lokálně, tak aby byly skutečně koherentní a pragmatické. Dále se domníváme, že je potřeba do toho finančního programu, eh, že, že tam mělo být zavedeno více elementů, které souvisejí rovnou eh, s těmi eh, subjekty lokálními a regionálními. Dále potřebujeme se poučit z, z minulých chyb. A já si myslím, že ty fondy Eh, budou alokovány pro Rumunska, protože vy víte, že pokud vycházíme z počtu obyvatel, tak tyto alokace jsou nejnižší v celé Evropě. Dále bychom potřebovali také všeobecnou decentralizaci, protože jinak nebude možná další spolupráce. Poslední diapozitiv, teda poslední slide, eh, asi zmizel, se mi zdám. Takže eh, jenom několik slov o schromáždění evropských regionů. My se snažíme eh, prosazovat eh, všechny ty principy, které souvisejí s partnerstvím a s dohodami o partnerství, a to se všemi regiony, které jsou zastoupeny v tomto schromáždění. Podporujeme také evropské regiony při vypracování těch dohod o partnerství. Máme kromě toho také politickou zprávu, která byla předložena Evropské komisi a Evropskému parlamentu. Je to e, zpráva, kterou vypracoval pan Rajhal. Kromě toho jsme také již definovali některé problémy, které, se kterými se setkáváme v celé Evropské unii Například dochází k určitým změnám v těch implementačních strukturách a také na úrovni řízení. To řízení nebylo vždy takové, jak by bylo třeba. Eh, čili z toho vyplývá určitý nedostatek motivace a také určitý stupeň nejistoty. Došlo také k určitým problémám eh, v programování. A kromě toho se domníváme, že i dialog mezi eh, místními a regionálními a který je poměrně omezený. To si myslím, že jsou ty eh, hlavní závěry, ale celkem eh, jsem optimista, doufám, že to dopadne dobře a doufám, že se nám podaří eh, prosadit právě tu regionální dimenzi. Děkuji. Poslední řečník je pan Ulrich Tiburčim, který bude hovořit o federálním operačním programu ESF v Německu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu hovořit německy. Rád bych v mém příspěvku se omezil na na to, jak na tuto věc hledí sociální organizace v rámci partnerství a také se zmíním o kodexu chování. Z pohledu sociálních organizací v Německu je partnerství také procesem, který trvá jistou dobu. V našem případě tomu bylo tak, že jsme e, poprvé od roku 2000 e, byli zapojeni do monitorovacích výborů. V posledním podpůrném období jsme byli zúčastněni na přípravě strategických plánů a nakonec to celé vyústilo v celou vlastní směrnici o partnerství v takový program pro partnerství. Tam jsme mohli si oskoušet to, jakým způsobem je potom možné partnerství realizovat. Eh, diskuze o partnerství a o těch programech pro partnerství a o přípravě odpovědějících operačních programů eh, se také zakládá na eh, předložené strategii Evropa 2020. V roce 2009 jsme měli celou řadu slyšení, konsultací a konferencí na které byly přizvány sociální organizace, sociální partneři, komuny. Přizvala je německá spolková vláda s cílem připravit veškerá ta odpovídající témata. Výsledkem tohoto zapojení bylo to, že vznikl konsensus o jistých budoucích strategiích. Já jsem v v těch eh, řádcích, které jsou vytěšeny tučně, mám tam eh, vždy takový eh, jak, ukázáno, jaký, oh, jak to souvisí s kodexem chování, takže můžete vidět, že již velice časně, z našeho pohledu jsme měli velice otevřenou a konstruktivní zapojení sociálních organizací a sociálních partnerů. Identifikovali jsme řadu různých oblastí, hlavní oblasti, které hrali hrají roli v operačním programu v rámci ESF. Já hovořím o ESF proto, protože my jsme čini na úrovni federální, tedy spolkové, a ta má um, pro toto kompetence. E, zapojili se rovněž noví partneři, například církve, a došlo k odpovídající konkretizaci toho, do jakým směrem se chceme vydat e, v rámci naší práce. Z našeho pohledu šlo velmi silně o demokra- demografické změny, o orientace a také o to, aby se organizace připravily na nastávající demografické změny. Odpovídající aktivity pro přípravu těchto iniciativ začaly v polovině roku 2012 a momentálně jsou krátce před dokončením, Co jsme učinili my sami jako organizace. V dubnu 2012 jsme vypracovali jakési pokyny, takovou příručku, kde máme informace, argumenty a také jistou pomoc pro to, eh, pro naši lokální úroveň proto, aby byla dobře vybavena pro přípravu nového období. Šlo nám zejména o tom, aby to bylo puse propojeno se strategickými cílemi strategie Evropa 2020 a samozřejmě s ESF jakožto operačním nástrojem, abychom toto propojení využili. Vznikla z toho nová směrnice pro partnerství jedna, podle které pracujeme. Tam jde o lep, zlepšení přizpů, schopnosti se přizpůsobit právě u sociálních podniků. Jako závěr, který vyplýval z partnerství a z toho rozvoje těch partnerství, bych zde konstatoval následující. Jednak kodex chování, který byl nyní předložen, je skutečně velice užitečným nástrojem, který nám pomáhá, ale není závazný. A to proto, že v těch společných ustanoveních eh, je zmínka o tom, že porušení závazku v rámci partnerství nepředstavuje žádnou nesrovnalost, že by to mohlo být pouze malým problémem při implementaci. Pro sociální organizace v mnohých eh, spolkových zemích přichází tento kodex chování poněkud pozdě což pravděpodobně sníží jeho implementaci. Proto je nutné, nutné abychom připravovali partnerství co možná nejdříve. Nejlepší by to bylo v nějakém časovém rámci asi deseti let, abychom my jako organizace do toho mohli skutečně zapojit dobrým způsobem máme eh, účast na výboru, na tom doprovodném výboru je důležitý instrument. Potřebujeme ovšem partnery, kteří budou schopni pracovat kompetentně, budou vybaveni odpovídajícími znalostmi. A proto eh, to budování kapacit, které je na pánového článku 17 eh, kodexu chování, je velmi nápomocný instrument. A jistě je důležité i to, aby veřejný sektor projevil jistou ochotu spolupracovat s novými partnery. Tady je potřeba důvěry a je zapotřebí rovněž jistých struktur, které budou schopny dobře fungovat. Jetzt bin ich gerade auf der falschen Seite. Nyní jsem právě na špatné stránce. Ähm, <clears throat> zur letzten Folie. A nyní k poslednímu slajdu. Ty dobře eh, fungující struktury. Vedle struktur, které budou z toho dobře fungovat, je důležité, důležitý také právní a finanční rámec, a to velice. V našem naplánovaném programu máme problém s financováním těch úprav pro subvence, těch eh, výjimek pro skupiny a dalších ustanovení. Tam jsou jisté mezery, které je třeba odstranit, protože v opačném případě nám hrozí, alespoň tedy nám hrozí nebezpečí, že jisté podniky a sociální organizace, které skutečně poskytují velký objem pomoci, se nebudou do tohoto moci zapojit takovém případě by takový partnerský program vyšel eh, poněkud na prázdno. Politická podpora je, myslím, ve všech zemích pro sociální organizace něco, co by bylo velice užitečným nástrojem. U nás se nám osvědčilo, že společně s našimi kolegy jsme měli vždy velice dobrou výměnu na s komisí, která byla odpovědná za konkrétní národní operační programy a z našeho pohledu se dobře osvědčilo, že jsme vždy velmi úzce spolupracovali s parlamentem a, a ty zkoušky o partnerství, které tady dělala i naše jedna kolegyně, paní Šelta, byly velice uh, dobrou věcí pro nás, byly velmi užitečné. Mohli jsme se do nich eh, úspěšně zapojit. A poslední věc, to je také důležité z hlediska parlamentu, to jsou ta společná ustanovení, je to úprava článku 5. Zde je důležité, aby se to skutečně užívalo, abychom se neopírali pouze o výkaznictví v rámci realizace, tím, že tady budeme pouze eh, informovat komisi, ale tady bylo vhodné, aby i poslanci se mohli do tohoto procesu zapojit. Děkuji vám za pozornost. Thank you eh, very much. Děkuji. A nyní máme zde zástupce generálního ředitele, pana Popence z DG Regio, který nám řekne, jak on vidí situaci. Thank you, Madam Chairman, and, uh... Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem rád, že jste mě pozvali na slyšení a chci poděkovat Evropskému parlamentu a výboru REGI že uspořádal tuto zajímavou a dobře načasovanou diskuzi, protože samozřejmě teď všichni se zaměřujeme na nové programové období 2014 a 2020, které připravujeme, i když pořád ještě implementujeme předchozí období a teď tedy eh, se ale zamýšlíme nad tím, jak budeme čerpat z fondu na příští období, které vlastně již začalo v lednu. Jak jste také slyšeli, komise přijala velice proaktivní přístup, eh, co se týče příprav celého období, kdy jsme museli vyjednat regulační rámec, eh, eh, víceletý mm, finanční rámec, ale jak víte, zároveň jsme začali neformální dialog s členskými státy a to již před rokem a půl, kdy jsme mm, předložili poziční dokument komise, který se týká každého státu a kdy jsme se vlastně snažili vysvětlit členským státům, co si myslím, že by měli si dát jako svoje finanční priority na základě analýzy e, konkrétních situací. Priority, které jsme vyjádřili v pozičním dokumentu, jsou velice důležité a v podstatě opírají se o klíčové principy příštího období. Samozřejmě za prvé je to cíl strategie Evropa 2020, což je plně zakotveno v našem nařízení, to je zcela v souladu i s tematickými cíly. A potom máme zde takzvaná specifická doporučení pro jednotlivé země, kde říkáme, doporučujeme zemím, doporučujeme, že mají plnit tyto cíle, ale samozřejmě v oblastech, které jsou relevantní, a pouze na ty budeme uvolňovat prostředky. Dále se ponaučujeme z lekcí, Mm, kdy třeba některé státy si stanovily eh, milně priority, protože třeba se objevily jiné výzvy a tak dále. A snažili jsme se i podívat na to, jak vypadá ta struktura pro řízení fondu a čerpání z fondu, abychom neopakovali chyby z minula. A nakonec, co je důležité, samozřejmě je nová intervenční logika jak jsem slyšel dnes, všichni již ji aplikují. Jsou to výsledky, které eh, se opírají tedy o výkonnost a o kondicionalitu ex ante. To jsme také vysvětlili v pozičním dokumentu, kde eh, jako první jsou výsledky. Vše se odvíjí od výsledku a jde o více než 100 miliard euro, které se budou investovat. Jde nám o všech pět fondů, které se budou integrovat. Samozřejmě každý fond má svůj úkol, který plní, takže samozřejmě máme zde specifické nařízení pro každý fond a ale jak, jak jsme slyšeli, došlo k určitému vývoji, pokud jde o programy a čerpání z několika fondů. Nesmíme však zapomínat na to, že Mm, mm, máme zde další mm, integrované politiky, jako integrovaná námořní politika, rozvoj venkova a tak dále. A je třeba, aby ty dohody o partnerství skutečně byly správně eh, nastaveny a definovány na základě dobré spolupráce mezi členským státem a komisí. Jak jsem řekl, my jsme začali vyjednávat o nich v roce 2012, teď eh, formalizujeme vyjednávání, kdy eh, se předkládají návrhy dohod o partnerství, kdy členské státy žádají o jejich odsouhlasení. Musím říci, že ten proces je pomalejší, než bychom byli eh, doufali a samozřejmě v Bruselu to trvá vždycky všechno a 22. prosince došlo ke zveřejnění, ale do te, od té doby jsme dostali pouze 12 partnerských dohod, některé z nich až minulý týden. 22. duben to je eh, termín, právní závazný termín, takže ještě 16 čekáme. Je třeba tady urychlit celý proces, protože my skutečně jsme hodně, eh, tedy komise, myslím, hodně investovali do tohoto. Všechno jsme prodebatovali, mm, mm, předložili jsme eh, guidances, tedy takové, taková doporučení, hlavní směry, ale zatím jsme dostali pouze 12 návrhů dohod o partnerství. A máme zde, mm, týká se to fondu soudržnosti, eh, a mm, mm, potom se to týká tedy Fondu pro rozvoj venkova a tak dále. Takže jde o to, abychom měli programy, které e, dostaneme v těch e, dohodách o partnerství téměř zároveň. Chceme, aby to bylo zároveň, pokud možné. Musím ale připomenout, že i když chápeme, že je třeba co nejdříve rozhodnout, tak jak řekl několikrát náš komisař již, co je důležitější než rychlost, je kvalita. A proto budeme muset analyzovat všechny programy do detailu a e, ujistit se, že ty programy jsou konsistentní a budeme muset potom vyjednávat s příslušnými orgány členských států a případně požádat o změny. Komise se vyjádří e, jak k těm e, dohodám o partnerství, tak k operačním programům, tak jednotlivým těm programům, které se týkají konkrétních fondů. Jsou zde určité horizontální výzvy, Některé z nich nejsou překvapením, ale chci připomenout především eh, koncentrace a prioritizace, stanovení priorit. To je pořád problém. Je třeba zajistit, že skutečně ty eh, fondy budou dobře zacíleny, tak aby ty peníze se vynakládaly tam, kde to bude mít nějaký efekt. A takže tematické cíle, ty jsou proto zásadní. Klíčové priority věda, výzkum, digitální agenda, podpora malým středním podnikům, mm, eh, sociální fond ten, a politika roz, soudržnosti a potom e, musíme tedy, jak jsem řekl, mít e, jasné priority a koncentrovat se na tyto priority ale ne tedy rozmělnit ty fondy a to by bylo špatné. Takže na tom ještě musíme zapracovat. Potom otázka doplňkovnosti, doplňkovosti, komplementární charakter jednotlivých fondů musí se mezi sebou doplňovat. Ano, my podporujeme koordinaci různých programů zde, e, pořád jsme v kontaktu se státy, máme na to vytvořený konkrétní výbor, který koordinuje e, jednotlivé fondy z jiných DG. Je pravda ale, že to gro práce se musí vykonat na národní a regionální úrovni. Tam jsou možnosti třeba něco financovat prostřednictvím rozvoje venkova nebo prostřednictvím jiných programů a vlastně lze třeba nějaké konkrétní opatření financovat z různých programů a proto je třeba koordinace. My pořád na to apelujeme. Musíme zajistit, že skutečně to tak bude, protože e, rovnováha mezi e, rozvojem venkova a rozvojem měst musí být takto zaručena. Druhá věc je orientace na výsledky. I když mm, ty dohody o partnerství pouze dávají určité rezime a zakotvují určité mechanismy, abychom věděli, jak bude probíhat reporting, ale u těch operačních programů je třeba eh, především se orientovat na výsledky. Nové nařízení to tak zakotvuje a tento nový rámec je velice striktní v tom, takže musíme zajistit, že operační programy skutečně budou eh, eh, se opírat o specifické, měřitelné, realistické cíle, že se budou orientovat na výsledky jak jsem řekl, spolupracujeme s experty jednotlivých států a Eh, poskytujeme jim naši, naše know-how, ale připomínám, toto je třeba brát vážně. Za třetí, kondicionalita ex ante. Kondicionalita ex ante nemá být překážkou pro investice. Ne, je to předpoklad pro investice, proto abychom měli výsledky, protože bohužel bez toho se těžko výsledky e, dosáhnou. Proto je třeba, a to bereme vážně, na úrovni dohod o partnerství, musíme e, skutečně e, vždycky analyzovat, zda ta kondicionalita ex ante je splněna nebo ne. Pokud ne, tak musíme mít e, program, jak to napravit. Takže pokud není splněna ta kondicionalita ex ante, tak na to musí existovat akční plán a my potom zanalizujeme ten akční plán, zda je dostačující pro to, abychom mohli uvolnit financování. Tady budeme velice to brát vážně a někdy dokonce i nebudeme financovat, pokud konkrétní kondicionalita ex ante nebyla respektována. Takže je to na členských státech teď a my hodně pracujeme na takzvané strategii Smart Specialization, inteligentní specializace. My jsme eh, pracovali s experty, my jsme pomáhali regionům, členským státům, aby tuto strategii měli, ale především je to na členských státech, na regionech, na krajích, aby eh, se stotožnili eh, s těmito strategiemi a Eh, je to tedy na členských státech a krajech, aby zajistili, že to tak skutečně bude. A stejně tak doprava. Nesmíme očekávat, že budeme moci přenést ty projekty z předchozího období jenom proto, že začaly tehdy. Ne, to není náš záměr. Záměr je financovat investice do infrastruktury v dopravě tam, kde existuje jasný mm, základní plán, kde jsou jasné priority, které jsou v tom plánu zakotveny. A ještě pár slovy bych chtěl zmínit. Zde máme další klíčové oblasti, kde eh, kondicionalita ex ante je důležitá. Zdravotnictví, školství, vzdělávání, ale i administrativní kapacity. To je pořád problém. Víte z našeho pozičního dokumentu, že jsme eh, identifikovali státy, kde skutečně to pořád je priorita, proto aby vůbec mohli čerpat dobře z fondů, musí zlepšit svoji správní administrativní kapacitu Opět zde jsme připraveni úže spolupracovat s členskými státy, eh, protože to pro některé státy je velká priorita pořád. Eh, tam, mus, tam jsme i vytvořili na našem DG takové centrum, kde pomáháme těmto státům na zlepšování administrativní kapacity, aby mohli eh, čerpat z fondů a, mm, aby, takže to něk, pro některé státy je problém. Princip partnerství. Zde je jasno. Samozřejmě víme, že situace se liší. Víme, že došlo k velkému pokroku. Probíhají dialogy s dotčenými subjekty, ale i byl přijat etický kodex, což je dobrý základ. Samozřejmě Mm, ale eh, komise eh, nemůže tedy nahradit eh, všech 28 států. My sice vedeme strukturální dialog s těmi zainteresovanými dočenými subjekty, takzvanými stakeholders, to děláme jednou do roka, ale musí to být jednotlivé státy, které vedou tento dialog a nejprve musí prodiskutovat všechno se svými tedy eh, stakeholders, zainteresovanými stranami a pouze poté se mohou obrátit až na nás. My spolupracujeme s různými organizacemi, ale jak jsem řekl, primárně je to odpovědnost členského státu zajistit, že k tomuto dialogu se stakeholders bude docházet. Závěrem. Je třeba i zajistit maximální efektivní, maximálně efektivní programové struktury. Víte, že některé jsou více regionální, některé programy jsou více regionální, některé jsou spíše národní. Není na to jednotný recept, vše se liší. Situace v členských státech se velice liší, i efektivita investic se liší. Takže opět je třeba, aby především tam existoval dobrý dialog a my samozřejmě eh, Mm, budeme dohlížet nad tím, že ty státy budou mít dobrý řídící systém, kontrolní systém a že tam bude probíhat koordinace u regionálních programů také, eh, protože tam je řada aspektů e- kondicionality ex ante například, eh, kde musí existovat dobrá koordinace na národní úrovni. A s tímto bych chtěl poděkovat vám za příležitost zde dnes pohovořit a všem bych chtěl popřát velice úspěšný rok. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, děkuji. Máme teď asi sedm minut na celou diskusi. Jan Albrecht je první, kdo se přihlásil o slovo. Ano, děkuji. Ta první otázka, eh, kterou bych se chtěl eh, zeptat jako spolu zákonodárce, eh, jaký je tedy záměr našeho spolu našich spolu eh, zákonodárců a eh, jaká by, jak vypadá realita. Pro mě slabina spočívá v vztahu eh, mezi operačním programem na jedné straně a tou dohodou o partnerství na druhé straně. Já si vzpomínám, že my jsme navrhli komisi a hned úplně na začátku, že ta první dohoda o partnerství by měla být jako podmínka sine qua non pro operační programy. Ale odpověď byla taková, že ne, ne, ne, toto je jen ta první kapitola, kapitola v celém tom balíčku, čili potom budeme schvalovat celý ten balíček. Čili chtěl bych se zeptat expertu, eh, jaký, jak vy vidíte ten vztah mezi těmito dohodami o partnerství a operační programy? Myslíte si, že skutečně je potřeba, aby byl schválen schválena ta dohoda, se mohli začít pracovat eh, na operačním programu, anebo já nevím, všechno to má otevřený konec. Myslím si, že ze strukturálního pohledu je to zajímavá otázka. Děkuji. Evgeni Kerilov je další, kdo se přihlásil o slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl na to navázat. Já souhlasím eh, s tím, co tady bylo konkrétně popsáno. Eh, kromě toho také eh, souhlasím ale se stanoviskem komise, že záleží na kvalitě víc než na rychlosti. Ale co se týče práce komise v tomto stádiu, tady bych doporučil skutečně do komisi, aby jak kvalitu, tak tu rychlost vnímala současně, eh, protože jinak eh, by to mohlo vést k byrokratickému chaosu. Já vím, že nemáme čas, ale chtěl bych se velice rychle eh, chtěl zeptat jednu věc. Jestli bychom mohli třeba se seznámit s nějakými nejlepšími praxemi, to znamená týkajícími se takových otázek, jako je nezaměstnanost mladých lidí, což je problém v celé řadě zemí, a také co se týče kapacit v těch opravdu malých obcích, eh, které by se měly také zúčastnit tohoto procesu. Eh, Ivar Gormanis. Já mám eh, velice krátkou otázku na pana Popence. 18. března jsme dostali údaje, přitom ještě 30 více než 30 stále téměř 30 ještě nebylo proplaceno. Myslíte si, že eh, toto by mohl obsat problém, že ty nové programy, to provádění nových projektů, nových projektů, těch existujících projektů, představuje to pro vás problém? máte dostatečnou eh, administrativní kapacitu pracovat na obou těchto stranách, protože já si myslím, že teď ta situace je skutečně vážná. Jestliže se podíváte na období 2000 až 2006, já vím, že eh, komise musí eh, být silná, ale tady silná nebyla, ta implementace se posouvala na N plus 3 a tak dále a tak dále. Máte pocit, že tento problém existuje, protože Eh, pochopitelně eh, jde o eh, provádění těch starých programů a teď máme ty nové programy. Já nevím, jak v jednotlivé země to budou řešit, ale zajímalo by mě, jak se na to dívá v těchto, za těchto okolností komise. Děkuji. Mám otázku, kterou bych ráda položila odborníkům, které měli prezentace, protože mně ve vašich vysvětleních chyběly některé věci. Možná to bylo z důvodu toho, že váš čas byl omezen. Například by mne zajímalo s ohledem na Nizozemsko, jak jste přistoupili k prohlášením partnerů v rámci těch dohod o partnerství. Mám tím na mysli partnery podle článku 5. Oni vypracovali prohlášení stanovisko, jakým způsobem jste ho zapracovali o dohodě o partnerství. K tomu jste vůbec nic neřekli. A dále bych se ráda zeptala pana odborníka z Polska, pana Marka Kosaka, na jednu věc. Zajímá mě, jak eh, jste zapracovali do dohody o partnerství v Polsku kritérium genderového mainstreamingu a jakým způsobem to ko- je to v souladu s operačními programy. A jaký byl přístup eh, ekologických partnerů k dohodě o partnerství a jak jste zapracovali jejich názory? A Bulharsko, vy jste říkali to prohlášení o Bulharsku, to, ta vysvětlení, ta prezentace byla od eh, paní Kastevy Vy jste na těch slajdech měla napsáno, že tam jsou ekologičtí partneři. A pro mě je nejas, tady jedna věc nejasná. Jsou tím mění také partneři v oblasti genderové a v oblasti e, boje proti diskriminaci. To nejsou pouze sociální partnery, jsou to kategorie, která zachází dále a dále pro Bulharsko. Konkrétně by mne zajímalo, pokud vidím, že v rámci období 27 až 13 zatím dokázali vyčerpat pouze polovinu peněz. Jak k tomu přistoupíte v příštích letech? Nejsou to vlastně staré peníze, které tam poplynou eh, do, do těch dotací a Znamená to, že s těmi aktuálními novými penězi začnete pracovat mnohem později, až za tři roky, anebo to vlastně bude probíhat paralelně? To mi není jasné. Já teď eh, uzavřu ten seznam řečníků, obrátila bych se na experty. Ti z vás, kteří máte pocit, že byste měli reagovat, můžete to udělat, ale prosím velice stručně. Pan Kosak byl první. Děkuji. Eh, nejprve bych chtěl eh, říci několik slov k tomu, na co se ptal pan Albrecht. A sice, jestli by bylo lepší finalizovat ty Eh, dohody o partnerství předtím, než zahájíme operační programy. Chtěl bych stručně říci, že podle mého eh, názoru by to bylo negat, měl negativní dopad na kvalitu. Ale pochopitelně eh, v některých situacích musíme zkrátka se smířit s tím, co máme. Potom ty otázky, které položila paní Šrederová, to se týkalo toho rovného zacházení. Eh, to eh, je také zpracováno v eh, tomto dokumentu. Myslím si, že by to nemělo představovat žádný problém pro operační program, ale ty regionální operační programy pochopitelně nejsou ještě hotové, ale myslím si, že obecně se dá říci, že toto je považováno za věc základní. Uh, co se týče otázek o, ekologi- o ochraně životního prostředí, někdy jsme o tom hovořili v diskusi v kontextu toho, kolik by se tomu mělo věnovat peněz, ale myslím si, že všichni se shodneme na tom, že potřebujeme skutečně věnovat více peněz těmto otázkám kvůli klimatickým změnám, eh, kvůli zelené ekonomice a také kvůli eh, potřebám eh, nějakým způsobem zvládat ty různé přírodní katastrofy, které souvisejí eh, s těmi změnami klimatu. Teď pan Bas van der Bark. Chtěl bych, chtěl bych reagovat na otázku paní Šlederové. V roce 2010 jsme vypracovali na že stanovisko, které se stalo jakýmsi vstupním materiálem pro komisi. Eh, od té doby se eh, eh, věci změnily, ten návrh od komise přišel o dva, rok, dva a půl roku později, nicméně Toto naše stanovisko se stalo vlastně jakýmsi základem pro místní a regionální samozprávy a na jeho základě potom pracovali na návrzích jak operačních programů, tak těch dohoda, dohod o partnerství. V roce 2010 bylo rozhodnuto, že je potřeba věnovat pozornost také té eh, urbanistické otázce, přitom tato věc potom už nikdy nebyla diskutována. Čili k tomu rozhodnutí, že by to tak mělo být, jsme došli v roce 2010, ale nikdy potom se tomu nevěnovala pozornost. A taky tady byla otázka na další eh, eh, partnery. Pochopitelně existuje celá řada dalších partnerů, kteří nejsou uvedeni přímo v tom seznamu co se týče těch partnerů, kteří s námi pracují v oblasti boje s diskriminací, tak tam máme, ano, to jsou, eh, je to, máme pracovní skupinu, kde se tito lidé zúčastní eh, práce, čili všichni tito lidé tam jsou zastoupeni, jak jsem eh, řekla, naše pracovní skupina má asi 100 členů, takže my skutečně jsme schopni ošetřit všechny tyto oblasti. Um, co se týče těch eh, paralelně běžících systémů, pochopitelně, eh, že běží věci paralelně, jak v tomto období, tak v tom příštím období. Možná, že to souvisí trošičku také s otázkou administrativní kapacity. Snažíme se udržet tu administrativní kapacitu, kterou máme současně, ji chceme rozšiřovat tak, abychom byli schopni dostat všem těm závazkům, které máme v tomto období a chtěli bychom zahájit ty nové projekty v tom příštím období. Není to snadné, ale jsme si toho vědomi a e, děláme v tom určité kroky. Já nevím, jestli ještě někdo by chtěl reagovat, někdo z dalších expertů. Eh, zdá se, že ne. V tom případě dovolte, abych vám všem velice poděkovala. Teď možná ještě eh, DG, eh, k tomu se určitě bude chtít něco říci. Kdybyste byl tak hodně reagoval na to, co říkal pan Olbrecht, to znamená to propojení mezi operačními programy a dohodami o partnerství, protože ty by si měly být velice blízké a alespoň tak na začátku jsme se o tom bavili a teď existují určité pochybnosti, jestli to tak je správné. E, e, myslím si, že to bylo také naše stanovisko, že tyto věci by měly být propojeny. Existují pochopitelně, ale e, na, ty dokumenty jsou na různé úrovni. Pochopitelně můžeme do těch dohod o partnerství dát mnoho věcí, protože je to jakýsi obecný dokument, ale když potom se díváte na to, jakým způsobem se to bude všechno realizovat, tak je potřeba pochopitelně se dívat na všechny ty operační programy a také programy, které souvisejí s jinými fondy. To jsou věci, které by měly být eh, propojeny, ale existují určité oblasti, já jsem o nich ostatně již hovořil, kde je potřeba, abychom měli výsledky zahrnuty do té dohody o partnerství, ale nakonec je potřeba, abychom měli celý balík všech těchto dokumentů tak, abychom skutečně měli zajištěno, že ty výsledky budou dosaženy v rámci konkrétních programů a tak dále, tak dále. Čili toto propojení, tato blízkost je eh, velice důležitá. Některé členské státy už nám eh, eh, předložili ty své dohody o partnerství a také operační programy. Většinou se jednalo pouze o jeden program a potom jsme mohli analyzovat, jestli to, co je vlastně v té dohodě o partnerství, jestli je to skutečně realizovatelné a proveditelné, ale v každém případě tyto věci musí být propojené, musí si být eh, eh, navzájem blízké. Co se týče té pracovní zátěže, v, té, no, v tom novém období. Pochopitelně to bude velice náročné, my se na to také soustředíme, neustále se snažíme pracovat s lidmi, kteří se budou věnovat této otázce. V současné době vypracováváme manuál eh, prováděcí, snažíme eh, se zpracovat všechny tyto věci, jako jsou ty ex ante kondicionality, jako jsou eh, výsledky a tak dále. Pochopitelně jsou zde nové prvky, které je potřeba vzít v úvahu a které je potřeba realizovat. Děláme všechno, proto, a jestli budeme se stále ještě usmívat a budeme všichni šťastní na konci letošního roku, tak si myslím, že to bude důkaz toho, že všechno proběhlo dobře. Eh, já bych chtěla teď poděkovat všem expertům. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy přímo pracujete na některých těchto dokumentech. Někteří z vás zřejmě se budete věnovat také monitorování toho, jak probíhají tyto věci ve vašich členských státech, čili určitě budete eh, eh, aktivně se podílet i na práci v dalším období, nejen tedy na té přípravě těchto návrhů. Děkuji vám oběma za to, že jste se s námi podělili o své připomínky, o své zkušenosti. Teď tedy přejdeme k hlasování, protože teď teď je doba eh, na hlasování. Eh, Předtím, než zahájíme hlasování, já bych eh, ráda si vyzkoušela, že fungují skutečně všechny ty hlasovací Eh, mechanismy, takže kolegové, buďte tak laskaví a teď si pouze zkontrolujeme, jestli všechno funguje, potom si uděláme krátkou diskusi eh, k tomu prvnímu hlasování. V podstatě máme jediné hlasování. Testujeme teď, testujeme stroj. Eh, Kolegové, to je jmenovité hlasování. Asi víte, v únoru jsme hlasovali ve Štrasburku o tom, že konečné finální hlasování na úrovni výboru vždycky bude jmenovité. Takže proto chci zkontrolovat, že vám eh, fungují karty a přístroje, tak abychom mohli. Ano, takže teď zkusíme zahájit hlasování. Not all, all the cards are... Takže zatím asi jste nepoužili všechny karty. Já jsem jako velký bratr, já to vidím všechno. Takže pokud nechcete kontrolovat, takže máme 37 karet, ale pouze 36 zkontrolovalo, že jim funguje. Už ano, už jste? Ne, ještě ne. I would like to Rosa. Rosa. Je tady, takže za chvilku dostane slovo, ale než se tak stane, tak připomínám postup u tohoto nařízení, poněvadž máme přijmout, eh, nedávno v lednu jsme, tohoto roku lednu jsme přijali mandát, takže pak trialogy a na posledním trialogu 26. února eh, v podstatě jsme se politicky dohodli a proto, abychom mohli finalizovat znění tak eh, teď eh, probíhá eh, písemné řízení, tedy řízení se všemi členy, abychom mohli tedy se dohodnout na tomto znění, tak jak vyplývá z trialogu, také z Koreperu jsem dostala přípis 12. března to bylo, kdy Koreper souhlasil, vyjádřil souhlas s výsledky a ten dopis jste také dostali stejně jako konsolidovanou verzi nařízení o Fondu Solidarity. Takže v zásadě dnes jenom odsouhlasíme výsledky vyjednávání a dohodnutý text bude předložen na plenárce v Dubnu, na druhé, dub, druhé dubnové plenárce. Takže to je vše k postupu. A teď bych chtěla dát slovo Rose a chtěla bych připomenout toto. Asi si pamatujete, že eh, eh, za podpory Evropského parlamentu i eh, s předchozí komisí již a za součinnosti pěti předsednických zemí jsme se snažili to protlačit, ale až teď se to podařilo díky intenzivní práci Rosy a dalších, tedy stínových zpravodajů a tak dále. Skutečně je to velký úspěch, že konečně byl novelizován fond Solidarity. To už nikdo ani nevěřil, že se podaří. Takže děkuji i vám všem, Rosso. Děkuji, děkuji velice stručně. Chtěla jsem poděkovat všem kolegům z parlamentu, ze socialistické strany a ze všech eh, stran ze zelených, z GUE a tak dále. Takže také i za radu bych chtěla poděkovat kolegovi i komisi, eh, i paní předsedkyni Danutě, také eh, pomohla tomu, že se podařilo vyřešit eh, požadavky parlamentu a vlastně všechno, co jsme požadovali, ať jde o termíny, ať jde o technickou pomoc, ať jde o prevenci, ať jde o ty prahové hodnoty, a tak dále. To se podařilo odsouhlasit a chtěla bych poděkovat tedy vám všem a budeme pokračovat v práci eh, pro blaho Unie. Uh, samozřejmě. Ano, ještě musíme ale hlasovat, takže samozřejmě to ještě den neskončil. Eh, takže nezapomeňte, je to jmenovité hlasování. Takže všichni teď vědí, jak mají hlasovat o Fondu Solidarity. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aha, jednomyslné. Okay. So, congrat- congr- blahopřeji, blahopřeji. A můžeme přejít k bodu 11 našeho programu, což je něco, co také vyžaduje přijetí, doufám, že také bude konsensuální, což je návrh dopisu rozpočtovému výboru. Týká se to priorit našeho výboru v souvislosti s mandátem pro trialog, tedy třístrana jednání o rozpočtu na rok 2015. To je takové zvláštní řízení, protože jde o volební rok a vlastně my tady nebudeme, parlament tady nebude několik měsíců, takže koordinátoři za rozpočet budou muset v červenci tedy podpořit tento mandát, což znamená, že dnes eh, mm, předložíme stanovisko prostřednictvím dopisu, který podepíše paní předsedkyně a ten předložíme rozpočtovému výboru. Návrh dopisu byl připraven a takže můžete, byli jste, mo, měli jste možnost se vyjádřit, termín byl včera. Jediné vyjádření, které jsme dostali, bylo od EKR a já myslím, že jste asi i Eh, dostali ten pozměňovací návrh EKR a já bych navrhla ústní pozměňovací návrh k návrhu EKR, aby bylo jasné, eh, jaký je záměr EKR. Záměr EKR je, aby veškeré alokace plateb, které eh, se plánovaly na rok 2007 až 2013, tak aby se použily. Protože hm, tady ta formulace možná nebyla jasná úplně. Takže druhá stránka, tam, kde se vkládá pozměňovací návrh EKR, což je druhý odstavec, šestá řádka, tam, kde for the programming period 2007 thousand utilizing the flexibility between priority axes i would like to change to as well as using all the payment allocations foreseen for the programming period. two thousand and seven two thousand and thirteen takže to byla ta změna. Pokud souhlasíte všichni, takže tento dopis eh, s touto změnou, eh, kterou navrhuje EKR, a my jsme to trochu ústně teď posměnili, takže pokud souhlasíte, mm, je tady někdo proti? Oldřich chce k tomu něco říci. Jenom bych chtěl říct, že zcela souhlasím, protože v podstatě smysl je stejný. Děkuji. Dobře. Takže nic. Where is it? The pilot project. Uh, so yeah, the pilot prepare? project. Yeah, just so, remind. So how, uh, but if are not here, they can still present to us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 bychom potřebovali informaci o pilotním projektu, protože normálně předkládáme pilotní projekty. Zde máme jeden termín, tedy pro nás, pro parlament, což je 5. červen, ale potom je tady další termín pro příští parlament, což je 9. červenec, to je pro nový výbor, který bude ustaven v prvním týdnu července, v červenci. Takže to jsou velice těsné termíny, takže všechno, co případně bychom si přáli, se musí připravit rychle. Takže sekretariát zaháží řízení eh, pro ten první termín, abyste mohli předkládat eh, pilotní projekty, pokud si budete přát, a poté bude následovat ten druhý termín. Takže to jsem chtěla vyjasnit, ale ty to informace od sekretariátu dostanete. Pokud nikdo nenamítá nic proti tomuto dopisu, tak mm, to beru tak, že jste eh, mě pověřili, abych podepsala tento dopis a, podeps- a e, e, postoupila ho dále. Nemám nic do různého, leda, že by někdo měl něco do různého. Jan, ne. Dobře, takže bod 13, příští schůze, to je v podstatě jenom půl den v úterý, to je poslední zasedání, přijde komisař Hán, aby schrnul Mm, výsledky naší společné práce a možná i budou předloženy určité návrhy, které se týkají periferních regionů, tedy zvláštní režimy pro ně. Takže musím říci, že skutečně jsem frustrována negativně překvapena, že rada pracuje tak pomalu a v podstatě eh, to je na období leden-červen a my, a komise také tedy, jsme, eh, my jsme je dostali až teď, eh, vlastně poslední týden naší legislativní činnosti. Vlastně ještě jsme ani je nedostali. A chceme všechno dokončit, ale ne všechny instituce Eh, se k tomu staví stejně. Pokud jde o schůzi koordinátorů, dnes se konat nebude, to již víte. A, aha, já myslím, že eh, to víte, nevíte, takže dnes se nekoná schůze koordinátorů, uděláme to per rolam, tedy písemně. A teď už konec, můžete jít. No, we cancel where we